si vous, euh, si vous voulez bien prendre place. Takže pokud byste se laskavě posadili, Presidente Di Castro, gracias. <laughs> Euh, Děkuji vám všem za to, že jste dorazili. Já během dopoledního zasedání eh, budu zastupovat pana předsedu Sikirského, eh, který zase věci vezme pevně do svých rukou hned po polední pauze. A navrhuji vám, abychom toto pracovní zasedání zcela jednoduše začali. Nejprve navrhuji přijetí návrhu pořadu jednání s jednou drobnou změnou, co se týče chronologie zpráv, protože na základě požadavku pana Jara a se souhlasem pana Rebegy eh, navrhuji, abychom přehodili eh, body 4 a 5 a Eh, navrhl bych, abychom začali tedy s bodem 5. co se týče udělení absolutoria za rok 2013 k souhrnému rozpočtu Unie. A pak už bychom přešli eh, k pořadu jednání podle chronologie, která je navržena. Takže pokud nemá nikdo žádnou připomínku k návrhu pořadu jednání a k přehození těch dvou bodů, tak navrhuji schválit náš pořad jednání a přejít tedy nejprve eh, k schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 22. až 23. září a 2. října. Ty zápisy vám byly předány. Pokud k ním nikdo nemá žádnou připomínku, tak navrhuji jejich schválení. Nikdo nic, Dobře. Považuji tímto návrhy zápisů z těch eh, dvou předchozích zasedání jako schválené. Bod 3. Sdělení předsedy. Nejprve bych vás rád informoval, že naše jednání eh, bude přístupné také na internetu a že tlumočení je zajištěno do všech pracovních jazyků tohoto výboru, kromě estonštiny, lotyštiny, malčtiny a slovenštiny. A teď vám <clears throat> tedy navrhuji, abychom přešli k bodu 5 e, udělení absolutoria za rok 2013, souhrný rozpočet Evropské unie. Jak víte, každým rokem Evropský parlament je vyzván, aby udělil absolutorium Evropské komisi k rozpočtu předchozího roku. To znamená, že e, v letošním roce musíme udělit absolutorium komisi e, ohledně rozpočtu 2013. Takže Evropský parlament by měl schválit e, účty Evropské komise a využití fondů Evropskou komisí za rok 2013 a parlament vyjádří stanovisko k realizaci všeobecného rozpočtu. Toto stanovisko je založené především na výroční zprávě účetního dvora, na analýze Evropského parlamentu a na doporučeních. Často je toto příležitost pro Evropský parlament, aby žádal určitá zlepšení eh, v řízení a zprávě rozpočtu. Takže já nejprve eh, navrhuji, abychom dali slovo panu Jaru Mlinárovi a dalším poslankyním a poslancům a zástupci komise eh, dřív tedy, než náš výbor tento bod uzavře. Takže pane Jare, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ehm, myslím, že už jste to téma eh, velice dobře uvedl. Myslím si, že je správné a přiměřené, abychom se jako zemědělský výbor k této problematice vyjádřili, protože Jde o to o vlivnit absolutorium a podrobnosti eh, mm, technického provádění rozpočtu. S kolegy jsme došli k 11 eh, návrhům, eh, které předložíme výboru pro rozpočtovou kontrolu a a měli bychom to tedy eh, zahrnout do eh, svého eh, návrhu usnesení. Teď popíšu ty důležité. Za prvé, musíme bohužel skonstatovat, že obecně podpůrná kvota se zvýšila. V roce 2013 byla mm, v roce 2013 byla u 2,6%, v roce 2014 2000, 2,9%. Víme, že tyto eh, výkyvy jsou administrativní, mm, nemusí to být tím, že ty peníze by se zmizely nebo eh, se ztratily. Potom eh, jsou tady důležité rozdíly mezi typy chyb. A je třeba rozlišovat mezi velkými chybami, které se dělají, například přeplatky nebo podvody, a na druhé straně mm, menšími a věcnějšími chybami. A zjišťujeme, nebo, že nejvíce eh, chyb eh, je v žádostech o eh, mm, pomoc a u aktualizací systému zejména u eh, identifikace parcel. Za třetí, musíme eh, skonstatovat, že 70 finančních korektur, které byly v roce 2013 eh, provedeny, se zaměřuje na čtyři země, takže tam je třeba něco zlepšit. A za čtvrté, bychom chtěli zdůraznit, že spolehlivost informací o přímých platbách které jsou podávány členskými státy, je někdy narušena falešnými, e, špatnými e, informacemi. Pokud se podíváme na statistiky e, ze členských států, tak, tak 43 67 čísel musel statistický úřad ovlivnit směrem dolů. To znamená, hlášení členských států nebyly, nebyla správně. Tady, když to řeknu jinak, Stejně to nic nepomůže, když se podávají eh, špatná čísla, nakonec to stejně vyjde na světlo boží. Takže bylo by užitečné ještě to tady vylepšit. Za páté, eh, tady eh, uznáváme přerušení plateb ze strany komisí, která konstatuje, že jsou tady stále větší problémy. Za šesté, měli bychom eh, upozornit na to, že eh, řada malých eh, zemědělců, které máme všichni rádi, například máme tady program školního ovoce nebo školního mléka, že nejsou uživatelsky přátelské tyto programy a s tím související byrokracie je tak velká, že to eh, přijetí je eh, suboptimální. Někde kvůli byrokracii eh, na to úplně rezignují. Musíme sami vědět, že vysoká byrokracie nakonec vede k tomu, že se chyby dělají rychleji. Takže tady jde opravdu o to ty programy nějakým způsobem uhladit. A také bychom chtěli vyzvat k tomu, aby tyto um, malé programy by měly být přesunuty do druhého uh, pilíře společné zemědělské politiky. Za osmé. Požadujeme, aby uh, evropští úředníci v těch národních číslech u jednotlivých členských států místo státních příslušníků uh, tam, kde je chybovost vysoká, aby byli odpovědní tedy místo eh, těch eh, národních úředníků, tak aby eh, ta chybovost se zásadně snížila. Za deváté, upozorňujeme na více letos systému řízení zemědělské politiky. A tuto směrnici bychom neměli ve stávajícím harmonogramu také měnit. Čili eh, v zásadě tady jde o eh, stabilitu ke eh, snížení chybovosti. Za desáté, musíme skonstatovat, že chybovost, kterou uvádí komise, nebo uvedla ve své zprávě, se v některých oblastech odlišuje zásadně od chybovosti, ke které dochází Evropský účetní dvůr. Čili tady eh, musíme požadovat vysvětlení komise. Bylo by dobré, kdyby dva různé úřady eh, eh, posuzovali stejnou skutečnost podle stejného základu a také došli ke stejným závěrům. Je divné, že komise přišla na jinou chybovost než účetní dvůr. Kde je tedy pravda? Vlevo, vpravo nebo někde uprostřed? Takže eh, žádám komisi o vysvětlení eh, příčin tohoto stavu. Za jedenáct eh, vítáme nové nařízení k hm, plánovacímu harmonogramu na léta 2000, do roku 2015 a Mm, které se týká a neto finančních korektur a, a finančního účetnictví. Také v ní vítáme eh, tedy definice, definice závažných nedostatků. Takže doufáme, že se bude rozlišovat mezi eh, těžkými a lehkými chybami, abych tak řekl. A za jedenácté ještě jednou říká řečník, vítáme nejnovější sdělení komise ohledně eh, mm, používání netofinančních korektur v oblasti zemědělské politiky v příštím programovém období. Jsme rádi, že tato kritéria budou uplatňována pro stanovování e, výšek oprav jako jednotlivých čísel. Tolik tedy těch 11 bodů a těším se e, na následnou e, debatu. Děkuji, pane předsedo. Merci, <coughs> monsieur Yar. Est-ce qu'il y a des... Děkuji panu Jarovi. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? Madame McGuinness. Paní McGuinness? McGuinness? Pane předsedo, já doufám, že se mnou budete mít strpení. Já se nebudu vyjadřovat konkrétně k vaší zprávě, ale chci zmínit otázku, o které už jsem mluvila. A jde totiž o soudržnost mezi postojem výboru pro zemědělství a pro rozpočet, co se týče inspekcí a co se týče kritiky společné zemědělské politiky. Já myslím, že v tomto funkčním období potřebujeme lepší vztahy s výborem pro kontrolu rozpočtu. Musíme se s nimi setkávat, protože v tomto výboru říkáme komisi, že je příliš přísná, že způsobuje stres zemědělským rodinám, vyplývají z toho i problémy s duševním zdravím, ale ve výboru pro kontrolu rozpočtu říkají komisi, že není dost přísná. Takže to, co dává navenek nebo tento parlament, není jednotné. Já si myslím, že máme blíž k lidem, kterých se to dotýká. V tom, co říkáme, se odráží jejich obavy a já doufám, že Petr se mnou bude mít strpení. Eh, myslím si, že musíme najít způsob, jak pracovat s lidmi, kteří mají na starosti kontrolu rozpočtu v nejlepším zájmu zemědělců abychom také řešili ty otázky, které jsem právě zmínila. Já teď žádné řešení nemám, ale mluvila jsem s některými kolegy v tomto výboru a doufám, že mě podpoří i ostatní. Abychom komisi říkali všichni to tež, protože jinak to eh, padá na neúrodnou půdu a vůbec nic se nezmění. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo nejsou, takže dostává slovo zástupkyně generálního ředitelství Agri, paní Peterson. No, eh, Dobře. Komise přítomna není. Takže já bych k této zprávě řekl, že 3. prosince posoudíme návrh zprávy pana Jára a budeme mít možnost pokračovat dál. Pokud už k tomu nemáte žádné další dotazy, navrhuji, že přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod, který se týká autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Toto stanovisko před, připravuje náš kolega pan Rebega a týká se to navržené změny příslušného nařízení. Takže v červnu 2014 Evropská unie podepsala dohodu o přidružení a také e, o, e, společ, e, o zóně Eh, výměného obchodu, jak víte, Moldavská republika je teď v situaci, kdy má velké problémy s vývozem eh, ovoce a zeleniny na některé ze svých bývalých obvyklých trhů. V rámci Eh, zóny eh, volné výměny se Unie rozhodla eh, liberalizovat obchod s některými druhy ovoce, čerstvého ovoce a proto teď navrhuje okamžitý přístup, eh, liberalizovaný přístup na svůj trh u některých těchto druhů. Modifikace k nařízení navrhuje tedy nové eh, tarifní kontingenty pro čerstvá jablka, hroznové víno a švestky jelikož eh, příslušná dohoda končí platnost koncem roku 2015, tak eh, tato změna představuje dočasné řešení současných naléhavých potřeb eh, Moldavské republiky. Takže eh, dám hned slovo panu Rabigovi a chtěl bych vyzvat i další členy výboru, které zajímá toto téma, aby se případně přihlásili do následující rozpravy. Uh, Děkuji vám, pane uh, předsedo, za ten úvod. Modifikace nařízení, která znamená tedy modifikaci kontingentů u uh, daných druhů ovoce, čerstvá jablka, hroznové víno a švestky, je řešením pro Moldavskou republiku, která zažívá velké finanční a sociální problémy, především u zemědělců. Samozřejmě, že tady se jedná o E, něco, co by se mohlo zdát určitým paradoxem v současné situaci v kontextu e, ruského embarga a tak dále. Dovolte tedy proto, abych vám krátce osvětlil důvody, proč jsem se rozhodl podpořit tento návrh změny. Za prvé, domnívám se, že územní soudržnost představuje celou řadu principů e, harmonický a udržitelný rozvoj územní rozvoj, jde, jde tak také o rovné zacházení eh, s občany a ať sídlí kdekoliv, aby plně mohli eh, využít svého potenciálu. Rovněž je třeba tady zmínit princip solidarity. Dohoda o volné výměně mezi Unií a Moldavskem představuje E, dohodu o dlouhodobém rozvoji a kompletním rozvoji, e, je třeba říct, že finanční důsledky jsou poměrně omezené. Důsledky těchto e, výjimek budou skutečně minimální pro evropskou ekonomiku. V roce 2013 je to 0,1 desetina procenta které představuje tedy vývoz z Moldavska do Unie, takže je to zanedbatelné. Navíc hovoříme o poměrně omezeném množství, omezeném množství kamionů, které by přivážely ty tři druhy ovoce na evropský trh. Například celní orgány Rumunska jasně vykazují, že to je nějakých 32 kamionů hroznového víno, 59 kamionů jablka a 36, jablek a 36 kamionů s švestkami. Jelikož se jedná o čerstvé ovoce, tak nelze je e, dovážet příliš daleko. E, Moldavsko nemá dostatečné zdroje, aby takovouto e, dopravu na delší vzdálenosti realizovalo. A je třeba si uvědomit, že do velkých trhů Švédska, Dánska, Itálie, Francie by dovoz tohoto ovoce byl velmi nákladný. A pak je to také otázka eh, označování a e, nezanedbatelná je i situace konkurence s velkými evropskými producenty, e, protože moldavští producenti mají omezené zdroje e, na případné označování. Jejich ovoce je dodáváno v podstatě pro další využití do zavařenin, džemu a podobně. Co se týče situace současných, současné situace evropských zemědělců, tak eh, je tomu tak, že tato změna nějak eh, výrazně eh, do jejich života nezasáhne na to, že by představovala nějaké nebezpečí. Na druhé straně takovéto rozhodnutí by mohlo být skutečně pozitivním krokem pro moldavské producenty. Je třeba si uvědomit, že, že to bylo do Ruska, co byly směrovány většinou vývozy z Moldavské republiky a proto Moldavsko teď hodně trpí právě embargem Ruské federace a e, situace má negativní dopad na e, moldavské zemědělce, zatímco pro Evropskou unii e, tato výjimka představuje minimální finanční zátěž. Proto jsem se rozhodl věc podpořit. Moldavsko také potřebuje, aby byly přijaty konkrétní kroky a toto je konkrétní opatření, které nepochybně přispěje k procesu reform zemědělství v zemi, které, který neustále postupuje a přiznat tuto podporu by také mohlo výrazně podpořit eh, obchodní vztahy mezi Unií a Moldavskem a vytvořit také eh, předpolí pro pozitivní změny i v dalších obchodních výměnách. Důsledkem by rovněž bylo to, že někteří zemědělci by si udrželi svoji práci a my bychom jim pomohli, aby si také e, mohli dát stranou určité finanční obnosy na příští rok je třeba si uvědomit, že některé kategorie těchto, eh, tohoto zboží eh, přichází teď k těm nejvyšším hodnotám. Moldavci nemají ani možnosti je dlouhodobě uskladňovat, takže situace je poměrně naléhavá. Tato eh, iniciativa Solidarity musí být vnímána v té výjimečné situaci, ve které se nacházím. Pan Bombakov, ministr zemědělství Moldavské republiky, eh, je, to vnímá právě tímto způsobem. Děkuji, paní Rebeko, za tuto prezentaci. A slovo má pan Donanu. Ano, pane předsedo. Já do značné míry sdílím stanovisko zpravodaje ohledně otázek eh, poměrně slabých obchodních výměn, eh, které to eh, představuje. Je tady samozřejmě třeba zohlednit problematiku rusko-ukrajinských vztahů Nicméně jako e, člověk e, z oblasti, která je velkým producentem právě jablek, e, dovolte několik připomínek ještě dřív, než tady věci budou realizovány. My jsme se dozvěděli, že kontingenty se zvýšily v rámci té dohody o přidružení právě e, z 20 tisíc na 40 tisíc jablek. To je prostě ústupek na poslední minutu e, v chvíli, kdy Rusko hrozilo tím, že proti Moldavsku zavede sankce po podpisu dohody o přidružení. Ty nejrůznější ústupky, Eh, ovšem hrozí tím, že ještě více destabilizují eh, trh z jablky v Evropské eh, unii, který už byl velice zasažen ruským embargem. A jak víte, důsledky tohoto embarga jsou pro nás takové, že máme velké finanční problémy. A zatím vším se skrývá opravdu problém koherentnosti zemědělské politiky a obchodní politiky Unie. Není to poprvé a my to chceme zdůraznit. A dovolte, abych v závěru připomněl, že přes všechno e, sdílím stanovisko zpravodaje k té situaci, ale bděme nad tou soudržností mezi politickou, e, mezi obchodní a zemědělskou politikou. Děkuji. Paní Salva je na řadě. disculpa. Eh, obrigada, presidente. Já se omlouvám. Relación punto, ¿no? En primeiro lugar, eh... Děkuji. Eh, já bych eh, jenom se stručně k tomuto vyjádřila. Myslím, že tady nehovoříme o eh, zájmech zemědělců v Moldavské republice ani v Evropské unii. Tady se pokoušíme eh, nalézt eh, laciné suroviny, abychom uspokojili zájmy eh, zpracovatelského průmyslu a zemědělské vývozy. To je první věc, kterou bych tomu řekla. Druhá, když řekneme, že tyhle výrobky, protože jsou čerstvé, nesmí tedy cestovat na dálku příliš, tak bych ráda věděla, když tady budeme chtít podvádět, tak všichni dobře víme, eh, že také jíme eh, hrozně z čele. A Česká republika je mnohem dál než Moldavská republika od Evropské unie. I, i jablka z Argentiny dostáváme a Argentina je také dále než Moldavská republika. Takže když Eh, předložíme takový eh, mm, argument, tak bychom měli předkládat eh, důvěryhodné argumenty a ne jenom nějaké výmluvy k podpoře nějaké operace, která především hájí zájmy zemědělských vývozců. Nicméně sektor malých a středních výrobců v Evropské unii a v, Evropské, a v Moldavské republice Eh, nakonec z tohoto prodělá z to dohody. Děkuji. Eh, na řadě je pan Fero. Děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, co se nás týče, eh, je toto nešťastně formulováno a přichází v nešťastnou chvíli. Nezdílím stanovisko zpravodaje. Zpravodaje, který dnes strávil vlastně čas tím, že se ospravedlňoval. E, toto je zpráva, která znamená, že e, tady validu, bychom validovali e, lži komise, lži i vůči voličům. Znamená to, že zpráva byla napsána se zavřenýma očima. E, tonáž e, těch tří druhů ovace e, jsou údajně velice, je údajně velice nízká. Bylo to tady řečeno několikrát chci říct, že v Evropské unii od léta e, zrovna u těchto tří druhů hodně klesla cena e, v Unii vzhledem k embargu a e, švestky, slívy a jablka především ve střední Evropa, Evropě již teď zmobilizovali velkou část pomoci Unie pro řešení ruského embarga. Pane předsedo, v takovémto kontextu, v kontextu snížení cen vzhledem k ruskému embargu e, zrušit či maximálně snížit e, ceny ovoce z Moldavské republiky znamená, že e, evropští daňoví poplatníci tady dotují moldavskou produkci. Jak jsem řekl, e, komise v tomto směru lže a je to dokonce podvodné jednání, e, protože ty urgentní formy pomoci pro naše zemědělce by skutečně měly jít do rukou těch, kteří je financovali. A Moldavsko není členem Evropské unie a proto nemá žádný, e, žádné právo z toho těžit. Ovšem pokud byste na druhé straně již Moldavsko nenechali vstoupit do Unie, aniž byste to komukoliv řekli, a pokud už máme nyní 29 členů místo 28. Předseda, e, na řadě je pan Buda. E, Děkuji, pane předsedo. Já bez pochyby podporuji zpravodaje. Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby Evropská unie v tomto ohledu něco udělala, protože Moldavská republika a tamnější zemědělci trpí. Ale já si myslím, že komise by měla zohlednit dvě velice důležité věci. Jak to vypadá s vysledovatelností těchto produktů, které Moldavská republika bude vyvážet? Musíme zajistit, že tyto produkty nebudou vyvolávat příliš velký tlak na trhy, které už tak jsou pod tlakem. Postižení jsou tím embargem například i naši producenti švestek tím embargem, embargem Ruské federace. To je jedna věc. A na druhé straně je to také důležité z hlediska finančního dopadu. musíme zjistit, jestli by se to nedalo rozšířit po roce 2015, protože už tak říkáte, že dovážíme hrozny z Chile nebo z Argentiny. Tak proč nedovážet produkty z Moldavské republiky? A proto si myslím, že komise by měla věnovat zvlášť velkou pozornost celému tomuto procesu. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Rofen. Gerbimas pirmininkė, e, iš tikrųjų Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano. Na jedné straně bychom chtěli pomoct Moldavanům, ale pojí se s tím také určité otázky. Kdo za to zaplatí? Využijeme obecný rozpočet Evropské unie nebo prostředky přijdou ze zemědělského sektoru. A chci se zeptat, jestli producenti švestek, jablek a hrušek dostanou tuto podporu, anebo jestli budeme podporovat obchodníky. A pokud tomu správně rozumím, určité otázky se také pojí s tím platebním řetězcem, ty ještě nejsou v Evropské unii vyřešené. Takže producenti ovoce, kteří prodávají ovoce za nízkou cenu, budou i dál prodávat za velice nízkou cenu. Ale prospěch z toho budou mít obchodníci. A také si myslím, že je velice důležité upozornit komisi na to, že jsou ještě nedořešené problémy interně v Evropské unii ve vztahu k ruskému embargu. Týká se to sektoru mléka i dalších sektorů. A proto chci upozornit na to, že tento dokument je užitečný, ale pokud je o diplomatické aspekty, měli bychom asi myslet na všechny producenty, kteří trpí. Nemůžeme udělat výjimku pro jeden sektor. Tento sektor nemůže nést odpovědnost za veškerou činnost, takže musíme dořešit interní otázky Evropské unie v souvislosti s tím embargem a potřebujeme nějaké řešení. Merci à vous, <coughs> monsieur. Děkuji vám, pan Bogovic. Bogovič. Slovenije, ki je tudi Mnohokrát děkuji. Já pocházím ze Slovenska. Slovensko je čistý vývozce jablek. A Rumunsko patří k trhům, na který slovenští producenti vyvážejí jablka. Já si myslím, že toto nařízení je především politický dokument, jehož prostřednictvím se snažíme posilit vztahy mezi EU a Moldavskou republikou. Ty finanční aspekty jsou méně důležité, alespoň podle mě. Rusko zavedlo embargo na tyto produkty v Evropě. Má to dopad na ceny v Evropě. Bylo by snazší podpořit takový návrh, nebýt toho ruského embarga. A proto chci požádat komisi, aby připravila nějaký odhad množství, na která tento dokument odkazuje. Bude asi o Půjde asi o desítky kamionů s vyváženým ovocem, několik tun ovoce, které budeme dovážet. To je první otázka. To je první otázka, na kterou bych rád slyšel odpověď od komise. Musíme si udělat ucelenou představu o tom, o jaké množství se jedná. A pak je tady další důležitá otázka, kterou nadnesl kolega Buda z Rumunska. Jak to bude s vysledovatelností a s kvalitou? Zohledníme i aspekt kvality a zdravotní aspekt. Budou platit stejná kritéria jako pro evropské producenty. Děkuji. Oui, merci, eh, merci. No, děkuji za příspěvek. A já bych se k tomu chtěl eh, trochu s tím trochu stotyž, stotožnit, protože si myslím, že opravdu eh, tady jsme tváří v tvář eh, velice závažné geopolitické eh, skutečnosti. Jde o stabilitu této eh, části Evropy, tohoto regionu. Jde o stabilitu Ukrajiny, dotýká se to i Moldavska a Podněstří. A pak eh, je tady ještě eh, jedna věc a tady sdílím vaše stanovisko. Je to určitá jaksi hotová věc, fe a komplí, tak jak nám to předkládá komise a stává se to nebo děje se to E, aniž by e, členské státy měly možnost skutečně analyzovat e, situaci, klást si otázky. A v této souvislosti lituji toho, že žádný člen komisy ne, při, nemůže odpovědět na otázky, které si tady klademe, protože nikdo za komisi v sále přítomen není. Tady si myslím, že jde o zásadní e, dohodu a e, že tímto způsobem nelze vést efektivní práci, pokud tady při našich jednáních nejsou členové Evropské komise, aby mohli reagovat na připomínky ohledně strategie e, a na tuto zprávu obecně. Myslím, že s panem předsedou dohodneme způsob, jak toto velmi jednoznačně sdělit komisi. Vidíme to jako pochybení, nedostatek. Prakticky všichni, kdo si vzali slovo, komisi interperovali marně a dám teď, vzhledem k tomu, že za komisi zde nikdo opravdu není, slovo panu Rebegovi, navrhovateli tohoto stanoviska domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care... Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří si vzali slovo, aby se k této věci vyjádřili. K tomu se dá samozřejmě mluvit dlouho, ale hlavní věc, kterou musíme mít na paměti, je to, že si přejeme, aby Moldavsko vstoupilo do Evropské unie. A musíme konzolidovat naši pozici na východní hranici. To je jedna věc. Na druhou stranu Moldavská republika zavedla všechny změny, které nařídila Evropská komise a jak víte, podnikla opatření, aby dodržovala všechny požadavky. Je možné, že v současné době není úplně nejlepší situace, abychom mluvili o navýšení tarifních kvót, ale já si myslím, a tady souhlasím s kolegy, kteří to říkali, já myslím, že komise by nám měla dát konkrétní údaje, abychom dokázali přesně posoudit, jak to vlastně je. Ještě jednou vám děkuji a těším se na úzkou spolupráci se všemi kolegy abychom se pokusili přiblížit k Moldavské republice a pomohli zemědělcům v této zemi. Euh, euh, Takže já bych jenom připomněl, euh, že lhuta pro podání eh, pozměňovacích návrhů vyprší 7. Eh, listopadu ve 12 hodin. K dalšímu bodu, který se týká budoucnosti mléčného sektoru. Náš zpravodaj pan Nicholson se v tuto chvíli nachází ve výboru pro životní prostředí, protože tam je také odpovědný za jednu zprávu a z tohoto důvodu vám navrhuji přestávku. Přestávku v našem eh, pracovním zasedání, abychom mu umožnili dostavit se. Takže přestávka do 10 hodin a pak bychom pokračovali Eh, s bodem 6. Eh, my už jsme ho kontaktovali, on tady bude přesně v 10, takže v 10 hodin bychom zahájili eh, práci na bodu 6 odvětví mléka a mlečných výrobků. Prosím, pane Feráne. Ano, pane předsedo, Několik témat je, dalších témat je na pořadu jednání. Proč bychom nemohli postoupit dál v mezičase? Jsou tady někteří, kteří přijíždějí z velké dálky, aby se zúčastnili toho jednání a e, dovolte, abych řekl, že ta jednání by měla být v souladu s očekáváními Evropanů. Takže já vám navrhuji, abychom pokračovali v našem pracovním zasedání. Ano, pane Feráne, já vám dobře rozumím Nicméně e, dalším bodem e, po bodu 6 je schůze koordinátorů v 11.30 a z tohoto důvodu prostě nemůžeme e, například koordinátorům teď navrhovat, aby se sešli místo bodu 6, tím spíš, že pan Nikolson je také koordinátorem a je to on, kdo bude se také zabývat dalšími body dnes odpoledne. Paní Serva. Silva.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 Ehm, řekla, že prostě jsou některé výbory jako zemědělství a pro rybolov a životní prostředí eh, se nikdy nescházely v současnou dobu, ve stejnou dobu, protože jinak eh, budeme mít pořád takovéhle problémy. No, samozřejmě, děkuji za ty připomínky. Eh, nebylo by asi bez významu tuto otázku Eh, posunout výš eh, těch společných jednání některých výborů. Zemědělství a rybolov, eh, to se objevuje dost často společně. Je to otázka, která se znovu a znovu zmiňuje a je třeba, aby předsednictvo eh, parlamentu bylo informováno, aby se eh, modifikovaly eh, ty časové harmonogramy. Jsou tady třeba tři výbory, které pracují paralelně, INTA, rybolov a životní prostředí. A já si myslím, že by bylo docela dobré, kdybychom konferenci předsedů v tomto směru kontaktovali, aby se zjistilo, jak můžeme lépe naplánovat práci těchto výborů. E, jsme, týká se to nás všech nebo řady z nás. Často se minimálně ve dvou e, z těchto výborů nacházíme a pak dochází k nepříjemnostem, protože pan Nicholson je e, teď vlastně člověkem, který řeší velice zásadní zprávu ve výboru Envy a přitom má i program zde. Takže pár minut přestávky a v 10 hodin začneme. Děkuji vám za to, že jste to takto přijali. Merci, je vous propose de... Děkuji, tak uh, mohli bychom se zase pustit do práce. Děkuji panu Nikolsonovi, Takže, uh, eh, jsem zase přišel po svém vystoupení na výboru pro životní prostředí. Pane Niklosne, my jsme eh, obdrželi vaši zprávu a dostali jsme se k vaší zprávě tedy o budoucnosti evropského mlékárenství a implementaci eh, tzv. mléčného balíčku. Jak víte, tak v červnu 2014 komise eh, předložila zprávu, která se předpokládá v nařízení o eh, sektoru výroby mléka jak víte, systém eh, mlečných kvót eh, dojde na konec své platnosti v dubnu 2015, já bych řekl bohužel. A je proto důležité, že eh, posoudit situaci v sektoru, jak z ekonomického, tak politického hlediska a zjistit, zda bude třeba dalších instrumentů a jestli bude možné používat nová opatření k řešení situace po vypršení platnosti kvót. Pan Nicholson je eh, zpravodajem zprávy z vlastní iniciativy v této věci. A, a teď mu dám slovo, ještě než předám dalším eh, členům výboru, eh, které toto zajímá. Pane Nikos, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A mnohokrát se omluvám za to, že jsem vás všechny zdržel, ale jsem také zpravodajem k eh, novým potravinám na výboru pro životní prostředí a tam jsme vedli debatu dnes dopoledne. A to eh, je eh, pravděpodobně ještě horší věc než tady mléčný balíček. Ten mléčný balíček se velice těžko přesně posuzuje. Pokud ta zavedená opatření byla úspěšně implementována nebo ne. A někdy, když se na to dívám, tak eh, mám ten den, že jsem mezi dvěma mlínskými kameny. Eh, mlékárenský sektor pravděpodobně je a bude eh, nepředvídatelný a volatelný v nadcházejících šest měsících. Trhy v Evropské unii i globálně padají letos. V současné době akce poklesla 0,3% oproti té předchozí. Eh, ceny, které zemědělci dostávají, klesají, pokud eh, v Británii, které se daří, myslím, nejlépe, tak eh, dostávají 18 až 20 eh, pencí na litr do příštího jara, by to mohlo spadnout takhle. Takže vidíte, jak obrovský problém může nastat. Klesající ceny zemědělských produktů začínají být opravdu neudržitelné a já vítám projekt, který spustil britský parlament – ve kterém se snaží říct, jak ty ceny vypadají. Musíme být také nesmírně opatrní, abychom to nezlehčovali. Musíme se zachovat odpovědně. Globální poptávka roste, ale na trhu je také přebytek v některých oblastech a producenti mléka rozhodně trpí, protože na trhu je nadbytek mléka. Protože v příštím roce skončí kvóty Viděli jsme také, že řada členských států ukončila produkci navzdory vysokým pokutám. některých dalších nenaplňují kvóty. A samozřejmě to umocňují ještě sankce Kremlu, které ještě znásobily eh, problémy, kterým čelí tento sektor i Evropská unie. A proto eh, podpora není ideální, situace není ideální, je to velká nejistota pro zemědělce. A tento sektor více než kdy dříve potřebuje nějaký stupeň stability. Nevíme však, jaká bude reakce trhu v dubnu nebo květnu příštího roku. Já si myslím, že musíme být schopni reagovat na to, co se v tom okamžiku stane a velice dobře si pamatuji, že na vrcholu poslední krize nám krize v letech 8, 9 a 10 slíbila, že sektor mléka se na, to, na, na tom nikdy nebude tak špatně, aby komise musela zasáhnout. A já doufám, že komise tento slib dodrží. Měli bychom tuto zprávu načasovat tak, abychom eh, zajistili maximální přínos, a abychom měli dostatečný čas na reakci. To není výmluva pro to, abychom nic neudělali. Musíme zjistit, jaké nástroje snad máme k dispozici, aniž bychom radikálně měnili politiku a znovu objevovali Ameriku. Když jsme mluvili s místními producenty, ukázalo se, že chtějí náhrady vývozu, chtějí intervenci při realistické sazbě, i když se zdá, že komise tyto nástroje vyloučila. Intervence je v současné době na příliš nízké úrovni a je tady jistá míra pohybu, která by se měla pravidelně přehodnocovat, aby se zajistilo, že najdeme tu nejnižší možnou hranici pro tento trh a to co nejdříve. A já vyzývám komisi, aby to ještě více ujasnila, co nejdříve. Vývozní trhy jsou klíčem pro budoucí úspěch tohoto sektoru. A na závěr, pane předsedo, chci říct, že potřebujeme flexibilitu, abychom byli v příštím roce schopni reagovat abychom umožnili těm, kteří chtějí produkovat více, aby v tom pokračovali, ale musíme také ochránit celý trh pro případ, že ta cena výrazně poklesne. Děkuji. Merci. Eh. Děkuji, pane Nikolsone, za vaše slova úvodem a za vaši analýzu. Uvědomujeme si, že tato otázka je důležitá a že bylo na čase se jí zabývat i v rámci e, zprávy z vlastní iniciativy. To je jistě dobrý počin. Přeji si jen, aby komise mohla přinést nějaké opravdu pádné e, argumenty a pádná fakta. E, víc jak 30 z vás žádalo o slovo a já tím pádem vás budu muset požádat, abyste souhlasili s řečnickou dobou dvou minut, maximálně dvou minut třiceti, pokud chcete eh, dostat přesné odpovědi na eh, své dotazy. A aniž bych už dále čekal, tak paní Evans eh, dávám tímto slovo. Děkuji. Pane prezidente, já creo la láctea Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že mléčné kvóty zajistily rozumnou stabilitu eh, pro zemědělce. Eh, myslím, že se k celé věci musíme postavit eh, klidně a s vážností a co nejdříve předvídat další mechanismy kontroly výroby, abychom zajistili rentabilitu pro chovatele tento sektor eh, měl a má eh, velice ne, eh, nahraditelnou roli v některých oblastech představuje velké procento a myslím, že komise si neuvědomuje všechny potíže, se kterými se musí e, evropští chovatelé potýkat. Domnívám se, že ty pozitivní aspekty předložené Evropskou komisí e, v sobě mají určité otazníky. Někteří chovatelé se neracionálním způsobem snaží e, tu produkci zvýšit, přitom prodej klesá i ke zemím, jako je například Čína. A když tady ještě vezmeme v úvahu ruskou krizi, tak eh, je ta budoucnost mnohem černější, než jak se nám komise snaží malovat. E, Evropská observatoř pro ceny, to by bylo možná řešení, aby se e, v předstihu mohli, e, mohla přijímat příslušná opatření. Myslím si například, že bychom měli definovat úrovně krize podle určitých ukazatelů a pro celou Evropskou unii homogenním způsobem, abychom mohli aplikovat mechanizmy včasného varování a mechanizmy prevence a e, je třeba e, analyzovat vše na základě těchto ukazatelů. A já se táži, jak evropským chovatelům a e, výrobcům mléka Evropská komise vysvětlí stávající situaci a skutečnost, že e, se nedaří tak úplně bojovat proti ruské krizi. Jak vysvětlí e, evropským chovatelům, že budou trpět dvakrát? Nejprve zmizí mléčné kvóty, za druhé tady prostě nejsou efektivní nástroje na boj proti krizi. Myslím, že opravdu musíme zajistit plnou stabilitu chovatelům a musíme podpořit především mladé, aby ze zemědělství neutíkali. Děkuji vám pan Severo Santos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas e caras colegas. Estamos na iminência de entrar em terreno completamente desconhecido depois de 31 e um de março. Děkuji vám mnohokrát, vážené kolegyně a kolegové. Dostáváme se úplně do nové situace po konci mléčných kód v roce 2015. A důležitý vývoj už probíhá od ledna 2015 pardon, dle tohoto roku. Výrobní ceny stále klesají. Evropská komise hovořila o eh, přebytcích, eh, které eh, se odbývají na základě poptávky v Číně. A je zřejmé, že poptávka na zahraničních trzích poroste. Ale teď najednou poptávka na straně Číny klesá. My se musíme zabývat tím, eh, co nám zemědělská politika Evropské unie nabízí. Mléčné kvóty nevedly k tomu, že by se snížil počet výrobců mléka, ale my jsme naopak museli modernizovat eh, tyto podniky. Díky tomu eh, u nás na Azorech například se ten sektor velice modernizoval a tento balíček má regulovat celý hodnotový řetězec. Ale důležitý, e, důležité je také e, důležitý je také e, provoz. A tady také najednou myslím velké supermarkety. Tam jsou výrobci nuceni prodávat pod výrobní cenou. Potřebujeme evropskou tržní regulaci. A, a mm, mléčný sektor prostě nesmí být odsunut do e, nějakých konkurenceschopnějších regionů. Tím bychom úplně popřeli e, naše reformní úsilí za poslední několik let. Musíme samozřejmě také uplatňovat pravidla hospodářské soutěže, ale musíme se postarat o to, aby tlak velkých e, supermarketových řetězců byl oslaben. Máme tady vysoce postavenou pracovní skupinu k mléč, mlékárenství a je důležité, abychom sdělili pozorovatelnu. Důležité také je, jak nalezat eh, instrumenty tak, abychom mohli eh, jednat už předem. Potřebujeme vhodné mechanismy k eh, vyrovnání nerovností na trhu. Děkuji, jenom drobnost technická, opakuji, je vás víc jak 30, kteří si přejete vyjádřit se k této problematice a opravdu vás žádám, abyste se pokusili své stanovisko sdělit do těch dvou minut. Soustředte se na to zásadní ve vašich příspěvcích, i když samozřejmě je to všechno důležité. Na řadě je teď pan Dejdos. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΓΑΛΑ έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. Mléko je v přímém vztahu e, s politickým režimem. E, v Řecku říkáme, e, že když mlékař každé ráno E, přijde e, zazvonit ke dveřím, takže to je demokracie, zatímco když ráno zvoní u dveří policajt, tak e, je situace situací úplně odlišnou. Hovoříme o terorismu. Před 30 lety jsem říkal, to, že v západní Evropě, minimálně tam, existují celá jezera, jezera mléka a hory másla a tehdy jste nevěděli, co s tím. Já jsem tehdy navrhoval, protože už jsem tady byl, distribuci eh, chudým eh, těchto komodit. Ale rozhodlo se eh, jinak. Začaly se dělat malá belení másla a začala se tato, mm, ty malé porce másla tímto způsobem distribuovat v armádě, v hotelnictví a jinde, ale problém stále ještě není vyřešen. E, náš problém existuje v tom smyslu, že ta e, jezera mléka máme stále před sebou a hory másla rovněž. E, ty návrhy, které zazněly, nepředstavují řešení celého problému. Přesto, že kvalita mléka a vůbec druhy e, mléka a mléčných výrobků jsou velmi četné. U nás v Řecku je velký problém například s e, kravami pro mléčnou produkci, které jsou využívány i e, na hovězí a na produkci hovězího masa i na práci na polích. Prostě e, krávy jsou využívány nejrůznějším způsobem. E, u nás existují dva druhy krav, které tedy převažují u té mlečné e, produkce, ale začíná se to měnit, protože lidé eh, si půjčili peníze, aby si koupili velice eh, kvalitní dojné eh, krávy a tito zemědělci bohužel jsou téměř před bankrotem, řada z nich si sáhá na život, protože svou situaci už nemohou řešit jestli nechcete, abych vám přerušil příspěvek, tak musíte opravdu dodržovat ty dvě minuty. Kastro je na řadě. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ten problém je víc než jasný. Jim Nicholson to velmi dobře vyjádřil. Nacházíme se v situaci, která je závažná a výhledy do budoucna e, nejsou nijak optimistické. Došlo e, k pádu, e, k výrazné sníž, výraznému snížení e, poptávky a spotřeby mléka vzhledem ke krizi. Pak je tady otázka ruského embarga, která se na všem také podepisuje. E, v sektoru mléka musíme opravdu jít hodně nad rámec toho, co v loňském červnu, co v červnu komise navrhla. Tehdy komise hovořila poměrně optimisticky ohledně budoucnosti odvětví mléka a mlečných výrobků, ale teď už si za svým svými slovy nestojí. Když jsme diskutovali o reformě společné zemědělské politiky, tak jsme navrhli několik různých nových kroků a opatření, například mechanismus řízení nabídky. Komise to tehdy odmítla, ale my se teď dostáváme ke konci platnosti mléčních kvót a proto je důležité, aby náš výbor s touto eh, zprávou z vlastní iniciativy a také s celou tou práci, kterou odvedl Jim již po druhé, protože byl také zpravodajem k balíčku o mléku, eh, který nám mimochodem nepřinesl očekávané odpovědi, tak, abychom prostě eh, ty věci posunuli. Eh, ten balíček nám neumožnil to jemné přistání v době postkvótní, kterou brzy začneme prožívat. A teď je tady tedy znovu e, nabídka řízení e, poptávky. Jak víte, v březnu 2015 vyprší platnost systému mléčných kvót a my musíme tu volatilitu cen pomoci e, lidem v oblasti zemědělství řešit. Děkuji. Předseda dává slovo paní Schroeder. Děkuji. Já eh, panu Nikolsonovi eh, řeknu, eh, nové potraviny jsou důležité, tak já budu mluvit rychle. Tady to je věc rozpočtu, o kterém jsme právě jednali. Musím vědět, odkud ty peníze pocházejí u nás Eh, předevčírem minister zemědělství eh, řekl, eh, že jestli to půjde takhle dál, tak spousta rodinných podniků skončí. Takže to není problém jenom pro Benkov, ale pro spoustu rodin, které tam na ní žijí. Takže musíme tohleto spojit s projednáváním rozpočtu, protože tam to jednoznačně souvisí. Merci, Madame Müller. Vous avez la parole. Oui, naše paní Müller. Dnes tady hovoříme o mléčném balíčku a možnostech, eh, které eh, můžeme eh, nabídnout u vázání výrobců. U nás jsme v Německu docela daleko. Otázkou je, jak to je v jiných českých, členských státech a jak se tam jinak podporují poradenstvím. Pokud se na to vázání výrobců podíváme, tak vidíme, že, oni, že tam nejsou žádné zásadní ceny, zlepšení cen neprobíhá. Takže musíme se podívat na celý ten sektor, od mléka až ke koncovému výrobku. A u toho je tady spousta vysoce zušlechtěných výrobků na druhé straně od toho nezušlechtěného mléka. A otázkou je, jak dále eh, vpřed. Mně sem balíček přijde příliš málo. Je příliš mnoho malých podniků, které eh, mají velmi kvalitní výrobky, ale nedokáží eh, ten trh vytěžovat. A, mm, já si myslím, že jedině v celostním přístupem se dostaneme dál. Tržní zpracování musí být cílem společné zemědělské politiky, tak aby i v bychom mohli počítat i se zemědělci ve znevýhodněných regionech. Tímto balíčkem, který jsme teď předložili, eh, eh, vůbec není možné přilížet k aktuální situaci. I v roce 2008 eh, to, co bylo vytvořeno, nás dál nedostalo rok po uh, ukončení kvót musíme plánovat už zprávu, abychom se na tu situaci podívali. Já můžu docela jasně říct, jak dramatická situace je v Německu. Máme uh, stojí 26,7 eh, centů surovina, ale přesto se na burzách nabíhá jenom 14, za 14 centů. A dokonce se to takhle prodává i v supermarketech, u těch diskontech. Takže musíme jednat. Oui, la parole est à Madame Paní Kosinči. Děkuji a děkuji eh, Jimu Nicholsonovi. Myslím, že velice dobře vystihl, eh, jak dramatická situace je. Myslím si, že eh, tu situaci můžeme hodnotit jenom negativně. A po komisi bych požadovala aby eh, takzvané ty měkké úvěry opravdu už nastoupily. Ta situace se opravdu dramatizuje. Nejenom eh, teď, jak už o tom hovořil několik lidí v těch oblastech, eh, které produkují s dobrými podmínkami, ale i v horských oblastech a znevýhodněných oblastech, tam ta cenová válka, kterou teď zažíváme, opravdu se jich dotýká ještě více. Na tomto výboru je tady eh, zpráva Herberta Dorfmana k eh, majku v eh, horských oblastech. I v této oblasti jsme zatím nic nezískali. A nevidíme tady žádná řešení toho, jak bychom se z toho dilematu mohli dostat. Zejména v horských oblastech je mléčná výroba základem. Oni nemůžou dělat nic jiného často protože tam oni mají jenom pastviny. Už to bylo řečeno, že eh, tyto eh, extrémní situace využívají eh, supermarkety velmi tvrdě a v Rakousku máme také supermarkety, které tlačí litr mléka za 49 centů. A to je velký problém, protože potom už si společnost vlastně neváží hodnoty těch potravin. A, a řekla bych, že tohle se netýká jenom čistě mekanického sektoru, ale e, celkově potravinářství a obchodu s potravinami a je třeba, aby tady komise aktivně zasáhla. Děkuji. Merci, monsieur... Děkuji, pan Loasu. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy e, hovoříte o balíčku mléko. Já myslím, že bychom s tím měli přestat používat tento termín e, je to vlastně opatření, e, které je rozvolňující a vedlo e, k zrujnování řady producentů. Vy vůbec, my vůbec nehovoříme o teritoriálních aspektech naší politiky. Zapomíná se tady na to, že dvě třetiny chovatelů eh, dobytka za účelem mléčné produkce se nacházejí v těch eh, defavorizovaných zónách. Jsou to často malé eh, střední podniky, které mohou velmi těžce přežívat. Tady jde o jednu miliardu eur, která je kompenzována 20 miliony eh, eur v souvislosti s embargem eh, Ruska, takže to je nedostatečné. Rodinné podniky, rodinné farmy, eh, které jsou tradiční, zakotvené, tím trpí. Já bych vám chtěl navrhnout zdali vlastně vůbec neuvažujete o nějakých farmách, továrnách, které jsou e, v vleku nadnárodních společností, alespoň taková je teď situace. Na řadě je pan Kuzno. Ne, je to pan Bogovič. Pan Bogovič je správně na řadě. E, hvala. Dokument, který máme před... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ten dokument, který teď posuzujeme, se zaměřuje na 13. červen. V červnu kvetla spousta květin, teď máme podzim, květiny umírají a já si myslím, že tato zpráva nemá dobrý základ. V posledním půlroce se spousta věcí hodně změnila. A to, co někdo napsal v červnu, už dnes neplatí. Hodně se toho udělalo v oblasti společné zemědělské politiky, A zřejmě spousta věcí, které se týkaly zrušení kvót, už také neplatí. Musíme si uvědomit, jaká je současná situace v oblasti mléka. Evropská rada pro mléko se na mě včera obrátila. Ti lidé, kteří produkují mléko, kteří žijí v údolích, v horách a kteří hodně peněz investovali v očekávání nových kvót. Ti se nám mě dnes obrátili, jsou zoufalí, protože neví, jak budou splácet půjčky. Myslí si, že až se kvóty zruší, mohli by případně produkovat víc. Ti, kteří žijí v těchto znevýhodněných oblastech, se ptají, jak dlouho tohle vydrží, jestli to vůbec přežijí. Já si myslím, že bychom měli opravdu volat na poplach v sektoru mléka. Pokud věci budou pokračovat tak jako posud, myslím si, že za dva, za tři roky přijdeme o produkci mléka v horských oblastech. Mladí lidé už se nebudou chtít do tohoto sektoru zapojit, protože nemá žádné vyhlídky. A živočišná výroba se nemůže této situaci přizpůsobit tak rychle jako některé další sektory. A proto vás skutečně vyzývám, abyste naslouchali Evropské radě pro mléko. Oni si myslí, že bychom měli reagovat rychleji, že bychom měli věci pořád sledovat, že bychom měli sledovat zejména produkci, protože evropské fondy evropské zemědělce nezachrání. Děkuji. Merci, merci. Děkuji vám. Paní Aguilera. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Všichni, kdo se vyjádřili přede mnou, mluvili o situaci v sektoru mléka. Ale když si přečtete zprávu komise, tak se zdá, že to vůbec nesouvisí s tím, o čem mluvíme my. V té zprávě z června komise uvádí, že situace v sektoru mléka v Evropské unii je příznivá a střednědobé výhlídky jsou dobré. Tak to nevidí ani tento sektor, ani ti z nás, kteří tady mluvili. Takže co se tady vlastně děje? Opět tady máme sektor, v tomto případě sektor mléka, který propadá tou bezpečnostní sítí, která se pro něj navrhla. Co se vlastně nabízí v tomto takzvaném mlékárenském balíčku? Podpora producentská organizace, podpora povinných smluv, ale ty se zavádí jenom asi ve 12 zemích. Co dál se nabízí? Něco, co už všechny ostatní sektory mají. Pořád si stěžujeme na ceny, na produktivitu. To je velká výzva pro tento sektor. Chráněná je jenom kvota na mléko, až zruší, tak nastanou výkyvy cen a všichni víme, že v tomto případě nebude možné, aby producenti mléka přežili aby dosáhli vůbec medianu mest. Takže potřebujeme nějaké konkrétní návrhy v této nové zprávě. A také si myslím, že si musíme udělat jasno v tom, jak zohledníme znevýhodněné oblasti. To nejsou homogenní oblasti, homogenní subjekty. Pokud to chceme brát vážně, alespoň v těchto regionech potřebujeme transparentnost a potřebujeme stejné podmínky pro všechny v Evropské unii. Merci, merci, Clara. Děkuji. Paní Libero. Presidente, mais uma vez falamos sobre as medidas do chamado pacote de leite e penso que é consensual entre todos. Děkuji. Eh, zase tady mluvíme o tom eh, mléčném balíčku a myslím, že se jednoznačně shodneme, že ten eh, mléčný balíček nestačí, že opravdu díky němu mlékárenský sektor nepřekoná krizovou situaci v důsledku ruského embarga. Evropská unie by sice neměla eh, reagovat, nebo se snaží reagovat eh, eh, preventivně. A teď jsme vlastně viděli, jak první vážný test proběhl takového zvládání krizí. Existují různé zprávy organizací výrobních a průměrná cena už je o 10% níže než výrobní cena. U nás ceny mléka, nebo eh, většina eh, ceny mléka se stejně nedostane k výrobcům. Já hovořím eh, za mlékaře na Azorách. U nás je to velice důležité pro společnost, pro zemědělství. A jsme velmi odlehlá oblast a opravdu trpíme těmito embargy a zjišťujeme, jaké to má dopady, když se vzdáme těch kvot. I v minulém týdnu opadly, spadly ceny o 2 centy. Tu situaci je třeba zmírňovat. Musíme chránit výrobce. Evropská unie není schopná bojovat s nesmírnými výkyvy na trhu. A, potom, až doběhnou kvóty, tak už vůbec nebude. Prostě, aby bylo možné garantovat nějaký vývoj eh, trhu a zabránit extrémní koncentraci výroby eh, v regionech, tak je třeba uh, udržet ten stávající e, systém. Ehm, pořád ehm, tady mají být další další opatření, která mají bránit e, krizím, ale musíme e, připomínat původ mléka a ten tržní sektor kontrolovat. Zatím ta tržní opatření jednoznačně nestačí. Děkuji, pane předsedo. V té zprávě, o které tady hovoříme, čtu, že Komise se domnívá, že situace je výhodná a situace stabilní a dobrá. Zdá si, eh, že někdo se na to dívá eh, růžovými brýlemi. Když eh, hovoříme s účastníky na trhu, a říkáme jim, co se vlastně děje v Evropě, tak zjistíme, že ty situace, ta situace vypadá jinak než eh, komise. Eh, kdybychom chtěli zvyšovat eh, intervenční ceny, tak bychom dali ještě větší podnět k nevýhodné výrobě, když ta cena jde k nějakým 30 centům. To by nám nakonec vůbec nepomohlo tedy v stávající situaci. Já si myslím, že pan zpravodaj eh, tady už navázal na zprávu předchozího volebního období, Eliza Kistinger o tom hovořila. Bylo by dobré, kdybychom eh, si ještě připomněli obsah té zprávy, protože tehdy šlo o eh, znevýhodněné horské oblasti. A zejména v těch znevýhodněných horských oblastech tehdy jsme zjistili, že je problém s výrobou podle kvóty. A proto je nesmírně důležité stanovit krátkodobá opatření, pokud si nechceme vytvořit velký problém pro tyto zemědělské eh, výrobce do budoucna. parole est à monsieur Bové. Děkuji, na řadě je pan Bové. Pane předsedo, já si myslím, že je třeba se vrátit k těm celkovým údajům. V roce 2014 zvýšení výroby bude eh, o nějakých 5%, 5 až 6%. To znamená 5 až 7 milionů tun víc produktů, které nebudou transformovány eh, do sírů ale e, do, e, mlečne, do e, mléka v prášku pro světový trh. Na druhé straně nové elány 10% zvýšená produkce. Ve Spojených státech dochází k zvýšení o 2%. To znamená, že na celkové povrchu země dojde ke zvýšení o 17 až 18 když počítám Unii, Ameriku a Novou Ze- Nový Zéland. E, přitom trh e, je, jaký je jak je možno absorbovat takovýto objem produkce. Možné to není. Není to možné, pokud neklesnou ceny. Takže jasně to znamená, že politika, nezodpovědná politika Evropská komise rozbila veškeré formy regulace a ta bude odpovědná tváří v tvář zemědělcům za snížení cen eh, mléka, velice závažné snížení na jaře 2015. Několik států se chová nezodpovědně, tím, že nechají eh, tu produkci prostě volně. První z nich je Irsko. Irsko předsedy eh, komise, eh, pane předsedo výboru, chce zvýšit výrobu o 50%. To je šílený systém. A chci říct kolegovi, který s námi nebyl ve předchozím výboru, když jsme hovořili o této otázce výstupu z kvót, tak byl předložen návrh v rámci, v rámci společnosti společného trhu naším kolegou Dantenem e, ve smyslu vytvořit e, e, dotovanou dobrovolnou dobrovolnou a doto, dotovanou výrobu. A měli jsme tehdy odvahu stavět se velice ostře proti nezodpovědnému chování komise, která vede zemědělce na porážku. Další, prosím. Obrigada, presidente. E- Děkuji, eh, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla eh, vyzvat komisi, aby respektovala výrobce mléka. Nemůžete předkládat úplně falešnou zprávu, špatnou zprávu, a, která neodpovídá reálné situaci. Za druhé, tenhle mleční balíček už více než jednou ukázal, že naprosto nic nepřináší k řešení stávající situaci. Ty eh, smlouvy negarantují žádné eh, ceny eh, a organizace výrobců také nedali eh, výrobnímu sektoru žádný mandát. A situace prostě vypadá špatně. Stále více mlečných výrobků eh, v, je tímto postiženo. A já si myslím, že bychom se měli obrátit. Měli bychom eh, stanovovat efektivní mechanismy k k úpravě celého mlékárenského sektoru v Evropské unii. Děkuji, paní Neusch. I eh, za sebe bych ráda zdůraznila, že se domnívám, že na mlékárenském trhu hoří. A je důležité je, že musíme komisi eh, říci, že nesmí dělat, jako kdyby to nevěděla. Ví to, musí to vědět, stačí si to přečíst v novinách. Někdy stačí si přečíst noviny, abychom zjevně poznali, jak ten trh eh, v mlékárenském sektoru teď vypadá. My to zažíváme v Německu a, a do budoucna to budeme zažívat ještě více. Podniky se navzájem kanibalizují. Jeden podnik by chtěl vydržet možná ještě o trochu déle než sousední podnik. Otázkou je, eh, kdo eh, skončí. Není kdo skončí, ale kdo kdy skončí. Eh, když jeden skončí, tak vlastní výrobní šance jdou nahoru. A už teď slýcháme od zemědělců, že můj největší eh, nepřítel je eh, soused, který také vyrábí. Tenhle eh, nepokoj musíme znovu dostat do pod kontrolu. V některých oblastech si tady ovšem lidé odporují. Není to problém jenom z nevýhodněných oblastí, je to problém celého výrobního řetězce. Výrobní skupiny, která zjevně trvale vyrábí, nebo by měla vyrábět pod výrobními náklady. To nemůže nikde. Nikdo. Já nemůžu eh, vyrábět eh, ani uhlí, ani mléko dlouhodobě pod náklady. To znamená, že ty eh, podniky, které teď jsou ještě udrženy, už budou mít problémy při předání do příští generace a, zemědělci budou dále vymírat. Já si myslím, že komise toto musí vzít na vědomí a musí konečně jednat. Merci, merci la... Děkuji. Na řadě je pan Rosling. Já, ich frage mich bei dieser Disku... Já jsem kladu otázku při této eh, debatě, když tady vidím eh, ostatní kolegy, kteří to říkají, když zrušíme kvótu, tak budeme hospodárněji eh, produkovat, eh, dobijeme eh, exportní trhy. To tady neslyším. Bohužel se potvrdilo, že eh, po odbourání kvóty Eh, nastala situace, která nám ukazuje, že jsme udělali chybu. Pane Niklsne, eh, čekal bych, eh, že řeknete na konci té zprávy, že musíme přijmout opatření k zasažení do trhu. Máme tady dramatickou situaci, to už nemusím opakovat. Ale obávám se, že nakonec nám nic nezbyde, že se opět, než zase Mm, podporovat vývoz a intervence a potom nevyřešíme otázku množství. E, otázka množství, to je problém, který tady musíme řešit. Máme tady velké podniky, e, které jdou od 150 do 300 krav a všichni nějak tak čekali, že to nějak tak jako zmizí na trhu. A Čína nám teď odbírá méně mléka a situace na trzích se dramaticky eh, vyostřila. Proč tedy eh, nevytváříme instrumenty, které už jsme implementovali dříve? Například pozorovatelnou trhu, tu observatoř. Takovéhle věci můžeme eh, používat k řízení trhu. To by nám umožnilo jednat proti jeho vývoji proč eh, tady nejsou ty návrhy pana, pana Dantána, nebo proč se neuplatňují v rámci vyjednávání o GAPu? To jsou opatření, která můžeme eh, přijmout jednostranně. Teď se tady stěžovat eh, výrobcům nepomůže. Já čekám odpovědi a čekám tohle od komise. Vy jste říkali, to je pěkné, že padne kvóta a bude liberalizován trh s mlékem a světový trh eh, na nás čeká. Ale komise prostě eh, nám teď bude psát, že je všechno dobré. A důležité je, abychom tam eh, nakonec James Nicholson napsali něco, co opravdu bude mít nějaký dopad. Děkuji, další je pan Hoppe. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nový poslanec, nový člen tohoto výboru a nevím, co vedlo k tomu rozhodnutí zrušit systém kvót. Ale není to poprvé, co slyším obavy z toho, že to není dobrá věc a já s tím souhlasím. Já mám stejný názor. Doba, kdy tento návrh vznikl a dnešní situace jsou naprosto odlišné. I já si myslím, že to bude mít velice závažné důsledky, až se toto rozhodnutí uvede do praxe a musíme za to nést odpovědnost. A proto si myslím, že bychom buď měli pozastavit rušení eh, systému kvót, protože to vede k velkým, povede k velkým starostem, anebo pokud ten systém kvót zrušíme, musíme přijmout nezbytná rozhodnutí. A jedním z nich je opatření pro platební řetězec. Možná, že je nejvyšší čas, abychom zvážili, že se zakáže zavedení základní ceny. Tuto metodu uplatňují ve Spojených státech i jinde. Když dnes nic neuděláme, začnou se lidé ptát, co bude dál. Ruské embargo znamená, že producenti už nevědí, co mají vyrábět, co mají dělat a ptají se, co se stane, až se zruší systém kvót. Víme, že některé země přes noc přešly o své vývozní trhy a to vedlo také k propadu cen za mléko. Surové mléko není typem produktu, který se dá uložit do skladu a mm, by se počkalo, než cena opět bude na přijatelné úrovni. Tato situace skutečně není udržitelná. A je to o to horší, že v Evropské unii nemáme žádný defenzivní mechanismus. Ten bychom si nejdřív měli vybudovat a pak bychom měli zrušit tento systém. Děkuji. Navrhuji, abychom v tomto okamžiku uzavřeli seznam řečníků a na řadě je pan Donano a pan Smith bude následovat. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, pan zpravodaj Nicholson dobře připomněl, že trh je e, opravdu nepředvídatelný a volatilní. Bohužel, když bylo před pěti lety rozhodnuto o mlečných kvótách, e, tak my jsme již e, hovořili o nebezpečí deregulace a teď jsme opravdu zády ke zdi Eh, víme, jak je na tom spotřeba, spotřeba v Číně konkrétně. A produkce eh, roste přitom u nás na Novém Zélandu ve Spojených státech. A víme dobře, že neustále eh, ceny klesají. Takže já si myslím, že komise si prostě musí uvědomit to, jaká situace vznikla a najít nějaká řešení. Já nechci tady věci tlačit, ale jsou to také důsledky, eh, které budou hrát eh, v oblasti chovu dobytka eh, kráva je také podprodukt mléka, takže když chovatele už nebudou vyrábět mléko, tak budou používat eh, krávy na eh, porážky eh, na hovězí dobytek a to ovlivní trh s hovězím masem. To znamená, že to bude dvojnásobný fenomén. Bude to problém s mlékem, ale nejenom s mlékem, ale také s hovězím. A já se ptám, zda-li komise tady naplánovala nějaká obraná řešení, nějaké mechanismy, a zdali neuvažuje e, o určitých mechanismech a jejich e, novému zavadení, e, konkrétně mechanismech regulace. Děkuji. Pan Smith je na řadě. Uh, Pane předsedo, děkuji. Já jsem v takovém zvláštním postavení, byl jsem tady od roku 2007, pamatuju se na první Dikonsonovu zprávu v této věci a pamatuju se také diskuzi s Marian Fischer-Bolovou, kdy jsme na toto téma mluvili a překvapuje mě, že někteří kolegové říkají, že to něco nového. Ne, není. To je problém, který tento výbor řeší pravidelně, řešil ho mnohokrát v průběhu let. I když James byl eh, prvně zvolen, tak už to byl problém, ale zatím jsme ho nenapravili. A já si myslím, že se musíme smířit s tím, že je to strukturální problém, který má evropský sektor produkce mléka a zemědělci musí na sebe vzít také svůj díl odpovědnosti. Byla celá řada problémů v minulosti, mluvíme teď o ruském embargu, za pět let bude něco dalšího. Je to strukturální problém. To, jak vyprodukujeme mléko na tomto kontinentu. Máme nadbytek v celé řadě členských států a to samozřejmě situace nezlepšuje, ale také máme strukturální problém zemědělci mají pocit, že soutěží se svými sousedy, tak a ne, že by měli spolupracovat. A to samozřejmě zneužívá nevyrovnaný dodavatelský řetězec. Ty ceny nejsou rozprostřené rovnoměrně, jistě se to v dodavatelském řetězci zneužívá, o tom může, k tomu může komise udělat mnohem víc. A já jsem na slyšení eh, slyšel pozbudivá slova budoucího komisaře, nicméně chci, pane předsedo, zdůraznit, že je potřeba podívat se také na druhý pilíř, tam je řada opatření, která pozbuzují eh, tvoření dobrovolných organizací Združení spotřebitelů, pardon, producentů, aby dokázali v dodavatelském řetězci něco udělat společnými silami, protože dokud se toto nenapraví, dokud se nenapraví ten strukturální problém, tak se k tomu budeme pořád vracet, jako by to byl nový problém, ale on to nový problém není. Merci. La... Děkuji vám. A na řadě je pan Aginu, připraví se pan Dante. Děkuji, pane předsedo. Stručně řečeno se zdá, že ten mléčný balíček neměl zatím nějaký výrazný dopad. Účinek je závislý na tom, jaká je situace v tomto sektoru v jednotlivých členských státech a také na tom, že pobídky vytvářet združení zatím nebyly vyslyšeny. Buď proto, že obecně v Evropě byly příznivé tržní podmínky, anebo proto, že zemědělci prostě nechtějí spolupracovat. Kromě toho, ty celkové záměry zachovat, mají zachovat eh, rozmanitost spíš, než dosáhnout účinnosti. Lepší vedení britské politiky pro domácí průmysl by byla nejlepší cesta. Možná bychom specializaci, dostatečná, dostatečné úspory z rozsahu a podobně. Podívejme se na to, co bychom tak zhruba mohli udělat. V Británii jsme umožnili družstvům, aby byla tak velká, aby dokázala zatlačit na supermarkety. Zatím to tak úplně nejde. A co budoucí trhy? lidé říkají, pokud bude a trh e, s futures, spousta lidí říká, že vznikne volatilita. Ne, to je velice dobrý způsob, jak tuto volatilitu e, udržet pod kontrolou. Dá se to udělat třeba s, se sušeným mlékem, na to bychom se měli podívat. Fungovalo to v obilovinách, osvědčilo se to, určitá spekulace je nutná. Potřebujete lidi, kteří ten produkt spotřebovávají, kteří jsou na tom trhu a potřebujete také producenty. A co regulatorní zátěž, kterou EU uvaluje na producenty mléka? Asbest, cement a tak dále, ta toxicita. A také nakládání s odpady, to je nákladné. Energetická politika EU je tak nákladná nejenom pro producenty mléka, ale pro ty, kdo dodávají věci těmto producentům. Kdybychom to změnili, pomohli bychom producentům v celé Evropské unii. Já dodržím čas, řekl bych toho ještě víc, ale už to nechám. Merci, la parole est à monsieur Dantin. Děkuji a nyní má slovo pan Danta. Děkuji, pane předsedo. Otázka mléka byla předmětem mnoha hodinových diskuzí už v posledním funkčním období parlamentu a měli bychom si připomenout, co se vlastně stalo. Předložili jsme několik návrhů ve zprávě o společné organizaci trhu a všichni členové výboru pro zemědělství možná tento návrh nepodpořili, záviselo na tom, z jaké jsou země. A v radě některé naše vlády také stály proti tomuto návrhu. Takže dnes všechny vlády, zejména ty, které odmítly společnou organizaci trhu, a nepodpořili aktivní opatření v případě krize, by teď měli nést svůj odpovědnosti a měli by využít ta opatření, která komise aktivovat může. Jeden z článků společné organizace trhu uvádí, že v případě závažné krize, a tak to teď v sektoru mléka je, bude mít komise volnou ruku, aby mohla navrhnout nové intervence. Ale teď, stejně jako před dvěma lety, jsme přijali balíček a nevidíme žádné návrhy. Jaká opatření jsou k dispozici? Žádná. Jaké pracovní skupiny si tomu věnovaly? Ani jedna. A také chci připomenout odpovědnost určitých operátorů v tomto sektoru. Bývalý komisař organizuje konferenci o mléku. Vzpomínáme si na kampaň, kterou zorganizovali někteří průmyslníci – Byly tam i nějaké profesní organizace a chtěli nám sdělit, že trh je autonomní a už nepotřebuje opatření na řízení cen. Takže lidé, kteří takto hlasitě tato věci vykřikovali, by měli teď sáhnout do kapsy a zaplatit za důsledky této krize v tomto sektoru. V mléčném balíčku byly návrhy smluv, které by zmírnily důsledky krize. Kolik zemí je implementovalo? A kdo ten systém kritizoval? Já nechci, aby se teď stěžovali. Právo stěžovat si mají jenom producenti mléka na farmách, které jsme skutečně nechali na holičkách, protože v očích některých lidí je důležitější trh a zisk, ale ty zisky zatím nevidíme. Děkuji. Pan Kapulto. Grazie, grazie Presidente. No, Děkuji, pane předsedo. Já si slovo vezmu, i když toho už opravdu bylo hodně řečeno. Chtěl bych zúraznit, co mi nejvíc dělá obavy. Je to kapacita evropské regulace nějakým způsobem čelit krizi. A bylo správně řečeno, že to strukturální krize a zachází to ještě dál než je situace s kvótami na mléko. A jak už bylo řečeno, byli jsme příliš benevolentní, když jsme to s komisí vyhodnotili. Vůbec se nevyhodnotily negativní účinky toho mléčného balíčku. A komise říká, že se možná změní evropský rámec, ale zatím se nedělá nic pro to, aby se pomohlo tomuto zásadnímu sektoru protože mléko by mělo být k dispozici už ze sociálních důvodů. Takže já a řada kolegů to vidíme tak, že komise musí něco udělat. Musí rozhodně pochopit, že pokud něco neuděláme, tak tento sektor zničíme. Děkuji, paní Kaněty. Děkuji, pane předsedo. Je velice důležité zajistit stabilitu cen, abychom měli nějaká opatření pro ta... zemědělce, když bude přebytek anebo závažná krize. Ta zpráva z vlastního podnětu, kterou připravil náš kolega Nicholson, o tom mléčném balíčku by měla také zahrnout řešení, nějaké mechanismy, nějaká opatření, abychom skutečně pomohli zemědělcům, zvlášť v případech, kdy je to opravdu velmi zasáhne v důsledku jiných politických rozhodnutí. Současná krize s mlékem, zeleninou, masem v důsledku zákazu Ruska je dobrým příkladem situace, kdy potřebujeme zacílená opatření a kompenzaci, doplňková opatření. Současné nástroje pro řízení trhu nejsou dostačující, jak je to uvedeno v tomto balíčku. A teď vidíme, že tradiční nástroje pro řízení trhu, jako je e, soukromá úschova, intervence a tak dále, neslouží tomuto účelu. Situace pro evropské zemědělce se zhoršuje. Zhoršuje se každým dnem, zejména v Pobaltí a ve Finsku. Mnoho z nich je na pokraji bankrotu. Já jsem včera poslala dopis předsedovi Junckerovi a komisaři Hogenovi a také předsedovi rozpočtového výboru, abychom hledali dobré řešení, pokud je o naléhavou potřebu tyto otázky řešit. Všichni víte, že Evropská unie v poslední době rozhodla, že upustí od těch dodatečných prostředků pro zemědělský rozpočet, je to 400 milionů a věnuje na další cíle. My se shodeme na tom, že musíme z finančního hlediska tyto problémy řešit, ale nesouhlasíme s tím, že by to mělo jít z té rezervy pro zemědělskou krizi. Tyto prostředky potřebujeme k řešení krize, která vyplývá z ruského eh, bojkotu. Děkuji. Děkuji, pan Buda. Děkuji vám. Je zjevné, že mlékárenský problém je eh, rozsáhlý. A Máme to obtížné, eh, je to obtížné téma, protože krávy nejsou eh, stroje, které byste mohli vypnout. Máme tady škrty v zemědělském eh, sektoru, které bychom měli, který by měl být omezen do budoucna. Ovšem, jaká řešení před sebou máme? Komise by se měla zaměřit na hledání nových trhů, nových vnějších trhů pro naše mléko, abychom nebyli svědky poklesu cen. Na druhou stranu, komise by měla nalézt finanční řešení pro některé zemědělce eh, k tomu, abychom se přeorientovali na výrobu masa. Zejména když máme eh, smíšené farmy pro mléko a maso. Nevím, proč bychom měli dovážet eh, maso například z Argentiny když si ho sami můžeme udělat dobře tady v e EU. Děkuji, na řadě je pan Jach. Děkuji. Víme, že je tady propacen mléka a že musíme pomoct. To mají předřečníci eh, pravdu. Nicméně prosím o eh, vyváženou debatu protože musím skonstatovat, že všechny dosavadní krize, které eh, jsme viděli v mlékárenství, a nebylo jich málo, eh, vznikly navzdory kvótám. Proč vznikly? To je druhá připomínka protože eh, kvóta nikdy nefungovala co by nástroj řízení množství. Vždycky se vyrábělo více, než se potřebovalo. Chyběla politická eh, vůle. Dokonce tam byly eh, křivé podněty. Věděli jsme, že na trhu je třeba méně mléka. Nestihli jsme eh, kvótu z politických důvodů. A zemědělci samozřejmě naplnili tu kvótu Proč ne? Proto já bych. Či kdo si myslí, že s tou kvótou. A mimochodem dneska máme ještě tu kvótu pořád. To, co máme teď, je s kvótou. To je jenom tak jako uh, aby to bylo vyvážené, protože já opravdu nevěřím, že až ta kvota zmizí, tak eh, že najednou zmizí svět. To je nesmysl. K té zprávě. Eh, výrobcům mléka musíme eh, dát větší podnikatelskou odpovědnost. Moment. Já výslovně lituji, že všechny myšlenky, které tehdy byly nabídnuty, u nás se pořád debatovalo třeba o nějaké ceně A, ceně B, o flexibilní ceně nebo o pevné ceně, to všechno usnulo, protože... A já bych se zeptal komise nebo zpravodaje, jestli bychom neměli také eh, povzbudit eh, zemědělce k podnikání, aby, aby prostě vzali na sebe eh, odpovědnost za zprávu objednávek a tak dále. A potom druhá, druhý pilíř. Já si myslím, že ten druhý pilíř bychom měli používat stále častěji, k tomu bychom pomáhali zemědělce, eh, zemědělcům, výrobcům mléka. Peníze tam jsou. A měli bychom eh, používat eh, to k flexibilní pomoci. A potom měli bychom odbyrokratizovat program mléko ve školách, aby to opravdu konečně fungovalo. Děkuji. Merci, Madame Dot. Děkuji. Paní Dot je další na řadě, prosím. Uh, Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Jsem ráda, že tady projednáváme tuhle otázku. Omlouvám se. Když jsem na to poprvé poukázala v eh, září, tak tady byla poměrně malá reakce v tomto výboru a od té doby vidíme eh, jednoznačně tlak na ceny směrem dolů. Hmm, zemědělci mají ale selský rozum, oni dokáží pochopit eh, pohyby na trhu ale nejsou schopni eh, se vyrovnat s trvalým poklesem po dlouhou dobu, což eh, vede eh, k problému s životaschopností. Vidíme, že tady máme zvýšenou světovou výrobu, nevyrovnanou poptávkou ruské embargo a uznávám, že pan Jár říká, že máme kvóty a máme přesto problém, ale Přesto je, další volatilita je nevyhnutelná po zrušení kvót na jaře. Takže ten, to výbor musí i jednat a komise musí i jednat. Já jsem ráda, že je tady šéf mlékárnického sektoru, jsem ráda, že eh, se nám tomu věnuje paní vedoucí eh, soukromně také a zeptala bych se jí, jak vnímá eh, vývoj trhu v roce 2015, jak to vidí. Myslíte, že volatilita bude pokračovat? tomto roce a bude se e, komise zabývat realistickými intervenčními cenami, ano, a e, zavedením i e, exportních podpor. Tento výbor by měl vést evropskou debatu a měli bychom alespoň se zabývat postupným uvolňováním kvót a ne jednorázovým na příštím, eh, příští rok na jaře. Eh, v mekárenský sektor v Irsku je inovativní, otevřeli jsme nové trhy v Japonsku právě. Eh, právě jsme otevřeli i nové trhy v Rusku, než se zavedlo to embargo, takže jsme inovativní s nápadití ve svém podnikání, ale jak říká pan Boven, potenciální přítok mléka na, příliv mléka na jaře příštího roku od sousedů, kteří eh, silně investují do eh, růstu, eh, který čekají po uvolnění kvót, by mohlo ničivě zapůsobit na naše odvětví, na můj volební okresek. A jedná se o skutečné lidi a skutečné rodinné farmy. Ty to postihne. Děkuji. Děkuji. Pan Vojčichovský. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Základní problém pro mnoho zemědělců, zejména u nás v Polsku, jsou eh, pokuty za překročení eh, mléčných kvot. A ještě jednou vyzývám, aby eh, komise vydala jasný apel k odpuštění těchto pokut je to eh, velká nespravedlivost vůči zemědělcům. Teď, když máme eh, ruské embargo na krku, když mají zemědělci takové velké ztráty a pomoc pro ně představuje jehlu v kupce sena, vůbec to není adekvátní ke skutečným eh, Eh, eh, ztrátám, ještě mají nést obrovské břemeno eh, související s překročením mléčních kvot, když nespůsobili žádnou škodu, protože v současné době celková kvota v Evropské unii nebyla překročena. Takže vyřešení této věci, odpuštění těch úplně nespravedlivých a nepotřebných, ničemu nesloužících pokud je opravdu podstav, podstatnou otázkou protože jinak opravdu se zhroutí eh, výroba mléka v východní části Evropy alespoň, v Polsku, eh, v eh, baltských zemích. My jsme v kritické situaci a nesmíme dopustit k tomu, to, aby zemědělci byli tak nespravedlivě trestáni, zejména tváří v tvář embargu, se kterým si Evropská unie neumí poradit a nepomáhá zemědělcům tak, jak by potřebovali. Merci. La... Děkuji. Na řadě je paní Azekamp. Děkuji, pane předsedo. Situace eh, v mlékárenském sektoru eh, budí obavy. Já mám za to, eh, že je to dostatečně jasné. Ovšem, v Nizozemsku eh, už vidíme určitou budoucnost. Vidíme i, jak eh, lékárenství bude asi do budoucna vypadat, pokud to takhle bude pokračovat dále. Eh, řada chovatelů dobytka se připravuje na odpadnutí mlečné kvóty a vidíme, že rostou počty zvířat a s farem, a velikosti farem a cena přesto klesá. Eh, rozsah eh, eh, stájí se, zvyš, se zdvojnásobil prakticky. Vidíme kolikrát stáje, které jsou 15-20 fotbalových hřiští velké. Jsou tam tisíce zvířat. Opravdu nedokážu si to představit, ale je to tak. Ta zvířata, která tam jsou, jsou opravdu vydojena do mm, maxima. Tak to prostě je na mekárenském trhu. A i když eh, celková poptávka eh, roste ve světě také díky stimulačním opatřením, víme, že spotřeba mlékárenských výrobků není zas tak eh, zdravá, jak se předpokládalo původně. Že tento sektor zásadně přispívá k klimatickým problémům a také k dalším negativním dopadům na životní prostředí. Čili eh, potom tady také říkáte, že musíme eh, podporovat zaostalé oblasti. Já si myslím, že přesně tam musíme, musíme eh, se zamýšlet nad tím, jestli nepodporovat lokální zemědělce, kteří dostávají skutečně dobrou cenu za poctivou produkci, a ne ty velké podniky. Karty. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se panu Nikolsonovi. Já myslím, že to bude zásadní zpráva z hlediska toho, jak si Evropský parlament stojí, pokud o budoucnost trhu s mléčnými výrobky a z vlastní zpráva komise a ty věci, které jsou v první větě, jsou velice eh, výmluvné. Uvádí, že situace je v současné době příznivá a střednědobé výhledky jsou dobré. I když zřejmě nastanou extrémnější epizody výkyvů cen a já myslím, že to mluví za všechno. Epizody extrémních výkyvů cen se dají očekávat a lidé to nějak zvládnou, ale realita je taková, že pokaždé, když nastane hrozba takových výkyvů, zemědělci a zvlášť malá hospodářství jsou hlavním cílem a observatoř pro mléko, která se teď tvoří, bude mít schopnost dát komisi včas varování, že došlo k výkyvům cen. Já nejsem přesvědčený o tom, že ta opatření, ta bezpečnostní opatření, která tady máme, ta bezpečnostní síť, jsou dostačující, aby poskytla podporu zejména zemědělcům a myslím si, že potřebujeme jiná opatření a doufám také, že ve zprávě pana Nikolsona budou navržena opatření, která zajistí minimální ceny, zejména na ochranu venkovských komunit tím, že podpoříme malá a střední hospodářství a producenty mléka. A také doufám, že tato zpráva také navrhne opatření, která ochrání model družstev, který je tak úspěšný v řadě členských států. Já myslím, že tento model velice dobře posloužil mlékárenskému sektoru a musíme ho i do budoucna podpořit. Merci. Děkuji. E, pan Bitema, poslední. Děkuji. Když bych podpořil pana Jára, když říká, že eh, mléční výrobci eh, by eh, si sami mohli zajistit mléčný, tedy to na mléčném trhu. Podívejte se, v roce 2008 poklesla cena, v roce 2013 byl skvělý rok, ale přesto to nebyl nakonec žádný zázrak. Máme opravdu co dočinění s volatilním trhem. Myslím si, že Eh, když eh, chcete podporovat eh, export, tak těm problém odsouváte jinam. Evropský mlékárenský trh, to znamená, zemědělci by měli být spíš připravováni na konkurenceschopnost vůči světu, či lepší legislativa, lepší prostor pro podnikání, nejenom na Natura 2000 a také ozeleňovací mm, mm, opatření a e, uvědomme si, e, že e, kvóty akorát zvyšovaly ceny a ty peníze můžeme použít na jiné věci. Merci. merci. Děkuji. Pan Skorte z komise. My jsme tady upozornili na význam tématu a na jeho obtížnost. Eh, realita je jednoduchá, i když ten sektor je komplexní. Eh, byla tady naznačena během rozpravy a zaznělo celá řada otázek, eh, která je spojena s modelem tohoto sektoru v Evropské unii. A pokud bude, je to tedy pravda, že zpráva z vlastní iniciativy pana kolegy Nicholsona je významná, je důkazem e, velice značné urgentnosti celého tohoto problému. A e, je otázkou, zdali v této konfiguraci, kde se situace zhoršuje, si nový komisař myslí, že máme dost e, nutných nástrojů Máte 10 minut na to, abyste se pokusil e, soustředěně odpovědět na e, ty otázky, které tady zazněly. A e, následně bude ještě hovořit pan Nicholson, aby schrnul diskuzi. Děkuji vám. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tu výzvu, děkuji členům eh, výboru, především panu Nikolsonovi za zájem, který eh, dávají najevo eh, vůči tomuto tématu, které je skutečně mimořádně důležité. Doufám, že jsem to pochopil správně. Eh, že, mě, že nespochybňujete moji možnost vám eh, důstojně eh, obsáhle odpovědět. Neměl jsem zatím příležitost se mezi vás dostat, ale doufám, že to bude do budoucna jinak. Ty otázky jsou složité a zahajujeme tady velikou rozpravu, takže se domnívám, že bude velice brzy zapotřebí se vrátit k všem těmto otázkám společně s vámi. Jsem o tom přesvědčen. Uh, Samozřejmě, rozhodně se těšíme na to, že s tímto výborem tyto věci dál projednáme také se zpravodajem, panem Nicholsonem, v následujících měsících. Já se teď pokusím v té době, kterou jste mi vyhradili, reagovat a na čtyři samostatné okruhy. A doufám, že tak eh, odpovím všem, kdo se ptali. Za prvé ta zpráva o mléku. Ta je z června. Z 13. června. To už je skoro před půl rokem, je to pět a půl měsíců. A tam šlo o fungování mléčného balíčku. Diskuze a také záměry pana Nicholsona mají zajít mnohem dál. V té diskuzi se ukázalo, že se k tomu dá říct mnohem víc to, co jsem dnes dopoledne slyšel, je debata, která zachází mnohem dál než eh, tato zpráva, která je velice omezená, upřímně řečeno. A zacházíme mnohem dál než je regulační rámec, který byl zaveden také se souhlasem této sněmovny. V té zprávě šlo o to, jak to dopodrobna vypadá s tím takzvaným měkkým přistáním a také s tím, že sektor to nevyužil, aby posílil svou pozici a to bylo velké zklamání. Když se podíváte na to, kdo všechno vlastně využil ty různé nástroje, které byly k dispozici, aby napomohli eh, bezbolestně postupně rušit kvóty, v podstatě to nebylo úspěšné. A dá se říct, že můžeme eh, přivést koně k vodě, ale nemůžeme ho přinutit, aby pil. A tak je to u spousty věcí, které tady samozřejmě legitimně nadnesli členové tohoto výboru. Já vám na, vždycky má, najdeme nějakou odpověď. Já nemám samozřejmě odpověď na všechno. Mohu něco navrhnout, ale nemohu zaručit, že ten sektor se toho chopí. Co se stalo od června? Samozřejmě spousta věcí se stalo od června. Už v červnu jsme viděli, že ten velice příznivý cenový trend a někteří z vás to zmínili, ty ceny nikdy nebyly tak vysoké za mléko. Přes 40 centů v průběhu několika let. Už v jsme pozorovali, že to klesá z důvodů, které zřejmě souvisely s krizí, také s tím, že se zpomalila poptávka z Číny a možná také s tím, že byl přebytek v této části světa. A to někteří z vás zmínili, mimo jiné pan Bové. Takže, a to pak samozřejmě po té zprávě, po zveřejnění této zprávy, ještě mocnilo to ruské embargo. A tím se samozřejmě situace docela mění. A komise má ve značné míře stejné obavy jako ty, které tady dnes dopoledne zazněly. Jaký účinek budou mít společně tyto dva faktory? A já myslím, že bychom se skutečně měli připravit že nastanou měsíce, kdy budeme mít problémy. To nepopírám. A měl jsem velkou radost, že myslím pan Karty přečetl tu první větu z odstavce 4 této zprávy. Já jsem měl v úmyslu to tež. V této větě, kde je situace na trhu v současné době příznivá a střednědobé vyhlídky jsou dobré, přestože asi budou velké výkyvy, to jsou zřejmě věci, které musíme společně řešit. Dlouhodobé vyhlídky trhu s mlékem celosvětově zůstávají dobré. A to neříká jenom komise, útvary komise. To dokládají i studie ostatních institucí. Takže je tady ta kombinace trhu Podobná situace už byla v roce 2008 a 2009 a navíc to ruské embargo. To ruské embargo zase, abychom přesně znali fakta, má dopad na méně než 3 evropské produkce. Necelá 3 produkce mléka postihlo to ruské embargo. Takže určitý dopad to jistě má, ale jak už jsem říkal, ale myslím, že to říkal i ostatní, neměli bychom to přehánět. Neměli bychom to zveličovat a rozhodně bychom to neměli využívat jako výmluvu pro to, že všechno, co je špatně v sektoru mléka, způsobil ruský trh. Tak to není. Když se podívám na ceny, a o tom mluvila řada poslanců, mluvili jste o cenách, Já v komisi nerad vycházím z toho, co se píše v novinách. My vycházíme z údajů, které nám pošlou členské státy. A tam vidíte, že ceny klesají. V zásadě všude. Ale jsou pozoruhodné rozdíly. Nejvíc to bez pochyby zasáhlo po Baltí. Paní Kanieta o tom mluvila. Tam je situace skutečně dramatická. V Estonsku, Lotyšsku a Litvě ceny klesly o více než 20 A velice se přibližují intervenčním cenám a je možné, že velice brzy tam bude muset vstoupit do hry intervence. Ale všiml jsem si třeba Francie, kde se údaje eh, ze září, údaje ze září ukazují, že je to plus 4,4%, Rumunsko 2,1%, Finsko 1,8%. Takže ta situace dnes se nedá říct, že na základě těchto skutečností je v krizi celý sektor mléka v Evropě. Takové informace já nemám. Nicméně poslouchal jsem, co jste říkali. Samozřejmě nechci předtím zavírat oči, ale fakta, která máme my k dispozici, jsou mnohem důkladnější a vyváženější. Komisař Čološ, který už odstoupil, se v tomto ohledu také k určitým věcem zavázal, zejména pokud jde o pobaltské státy a Finsko. Komise to pořád ještě zvažuje, a souvisí to teď také s rozpočtovou situací, a k tomu se potom krátce vrátím. Další bod. Když zmizí kvóty, bude to znamenat, že Evropská unie se úplně stáhne ze sektoru mléka? A, a zemědělci budou vystaveni trhu? Ne, rozhodně ne. Děláme toho pořád ještě hodně. Při nejmenším eh, vyplácíme přímé platby. Každý rok je to nějakých 44 miliard eur. Ne všechno jde do sektoru mléka, ale určitá podpora je podpora příjmů. A ta měla kompenzovat snížení intervenčních cen. A po řadu let byly ceny vysoké, ale teď je také třeba zmínit, že máme k dispozici podporu. Rozvoj venkova, to zmínilo několik poslanců, zvlášť v horských oblastech. Tam jsou specifická podpůrná opatření, která umožňují navýšit ceny na, o 250 až 450 eh, eur za hektar. Opět můžeme přivést koně k vodě, ale nemůžeme ho přinutit, aby pil. Členské státy sami musí rozhodnout, jak využít fondy pro rozvoj venkova, aby pomohli zemědělcům v těchto zvlášť obtížných oblastech. Pak je tady ta bezpečnostní síť a na závěr bych také ještě chtěl říct v reakci na řadu otázek, že je tady, až bych tak řekl, šantie z hlediska lepšího fungování dodavatelského řetězce. Jak tedy my na straně Evropské komise společně můžeme posílit pozici producenta v dodavatelském řetězci? To je otázka, která je podle mě velice důležitá a jsem rád, že to zmínil i sám pan Nicholson hned na začátku této debaty. S tím rozhodně něco musíme udělat. A souvisí to také s prvky, které se dostaly do systému společné organizace trhu za pomoci tohoto parlamentu, což umožňuje odpustit pravidla pro hospodářskou soutěž. A to je také důležitá cesta. A v komisi to důkladně zvažujeme. Nekalé obchodní praktiky. Na ty bychom samozřejmě měli zaútočit, a Evropská unie by aktivně měla v tomto ohledu producentům pomáhat. Zavedli jsme proto určitý program, ale opět, bohužel, největší organizace zemědělců se do toho zapojit nechtějí. Takže opakuji, nechci, abyste z této schůze odešli s tím, že máte pocit, že komise dělá chybu a myslí si, že všechno je růžové a není žádný problém. To rozhodně ne. My uznáváme, že problémy jsou. Mohu vás ujistit o tom, že je to také hned nahoře na seznamu činností komisaře Hogana. Já vám děkuji za pozornost. Merci, merci. Děkuji, děkuji vám. A bez dalšího čekání slovo má pan Nicholson. Uh, uh, Pane předsedo, na úvod jsem říkal, mám pocit, že teď jsem mezi dvěma mlínskými kameny. Protože to, co jsme teď slyšeli v této dnešní debatě, ukazuje, podle mě, že jsme stále ještě více přesvědčeni o tom, že v celém tom sektoru mléka je něco hodně špatně v celé Evropské unii v současné době. Já myslím, že nikdo si nemůže myslet nic jiného. Ale Alan Smith má pravdu. Není to poprvé, co o tom mluvíme, bylo to mnohokrát v minulosti, a kvóty ne nezbytně vyřešily všechny problémy producentů mléka v Evropě. A to musíme uznat. Ale já myslím, že vzhledem k tomu, že se kvóty ruší tak, jak se ruší, nezapomeňte, že to rozhodnutí přišlo v roce 2005 a 2006, kdy byla komisařkou eh, Marian Fisher Bowl a v době, kdy mlékarenský sektor byl ve velice dobrém postavení. Možná, že jsme to měli přehodnotit po krizi v roce 2008 a 2009, ale zdá se, že teď máme krizi zase a stejně to děláme. Já myslím, že v tom spočívá ten problém komise. Úředníci komise říkají, zástupce komise několikrát říkal, že přivádí koně k vodě, ale nemůže ho přinutit, aby pil. Možná, že komise si musí uvědomit, že ta voda, kterou koni dává, možná není pro toho koně přijatelná. A možná, že to není správný způsob, jak to řešit. Možná, že komise neví všechno a měla by více spolupracovat s tímto výborem, aby získala další podněty do budoucna. A další věc, která byla zjevná v předchozí komisi, bylo to, jak se vyhýbali eh, rezervám, krizovým rezervám pro zemědělství. To bylo nepřijatelné, opovržení hodné a my musíme do posledního konce sil pracovat, protože ne, ne, nakonec to dopadne tak, že žádné peníze, až budeme mít skutečně problém. A to je podle mě jeden z hlavních problémů, před kterým stojíme. A pokud je o ty poplatky. Spousta kolegů mi říkala, že v Evropě jsou velké obavy. Máme velice málo řešení z hlediska toho, co konkrétně uděláme. Ale já myslím, že ten super poplatek vybírat to super levy a pak to použít jinde, nevím, alespoň kdyby se to vybíralo v sektoru mléka a dalo to zpátky do sektoru mléka, tak by se ten sektor posílil. Takže v tomto ohledu by možná bylo toto lepší. Ano, soft landing, měkké přistání. O tom jsme mluvili v dobách Marian Fisher Bowlové. Ale nikdy to nenastalo, ani to nenastane, takže bychom si měli uvědomit, že nás čekají zlé časy a musíme pracovat s tímto sektorem, abychom zjistili, jak pomoct. A jedna z oblastí, o tom se dnes tolik nemluvilo, jak jsem čekal, je moc, jakou mají supermarkety a národní společnosti. Když jdu do supermarketu a vidím, že dva litry jsou za libru a vidím litr vody za libru 80 nebo libru 20, tak si říkám, kolik práce musel někdo vložit do toho, aby vyprodukoval litr vody a litr mléka. A nedá se to srovnat. Takže já si myslím, že musíme trošku víc zohlednit realitu. Až to budeme zvažovat. A musím říct, pane Dorflande, na obhajobu producentů ve znevýhodněných oblastech, že ty problémy nejsou úplně stejné. V horách a ve znevýhodněných oblastech spousta lidí říká, že se to dá vyřešit tím, že se přesunou peníze z druhého pilíře. Já si myslím, že ne. Může to k tomu přispět, ale nemůže to být celkové řešení tohoto velkého problému v těchto oblastech. Byl to problém i s tím mléčným balíčkem a je to problém i dnes a já předpokládám, že to ještě nějakou dobu problém bude. A jiná věc, kterou dnes mohu říct, a já říkám komisi zcela jednoznačně, prosím vás, neříkejte mi, co nemůžu dělat. Řekněte mi, co dělat můžu. A pustíme se do toho. Společně. Děkuji. Merci. Děkuji e, za tato slova, ne závěrem, ale spíš e, jako na otevření e, dalšího kola debaty k tomuto tématu. Práce bude pokračovat. Vidíme, že to je téma, které mu opravdu nechybí nutnost eh, spojit se nad ním kolektivně, protože to je velká, velká výzva vytvořit, eh, řekl bych, eh, určitý zemědělský model. Chci vám poděkovat za bohatou rozpravu. Bereme na vědomí to, co řekl zástupce komise tím končím dopolední eh, zasedání. Pokračovat eh, budeme eh, již za předsednictví našeho předsedy, pana Sikorského, v 15 hodin a první vystoupí pan Fischler ohledně expo v Milánu a schůzka koordinátorů se bude konat v 11.45 tady v sále. S ostatními se uvidíme odpoledne, 15 hodin.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 or, or, you, or you send your assistant or your political group advisor to come to see me. I'm, I'm, I apologize. I really apologize. I know. Of course, of course, substitute are fully welcome to take part in it. Sorry for that. Next time I'll be careful. Euh, Philippe, je laisse là, Oui, oui, bien, très bien. Merci beaucoup. Bon, voilà, on fait comme on peut, hein. Oui, non, c'était très bien. La question, c'est de... Demain matin, s'il vous plaît.